týkající se Izraela a Palestiny, tam se budeme řídit eh, slovy, nebo vystoupí zde představitel Rady a komise a nikoli paní vysoká představitelka. Třetí bod návrh změn hned po eh, jednání týkající se doporučení Goldsonovy zprávy přidáme dodatečný bod do programu, totiž eh, komuniké rady a komise týkající se situace ohledně občanské společnosti a národních eh, menšin v Bělorusku. Hlasovat se o tom bude v březnu. Čtvrtá změna. Eh, těsně po jednominutových projevech přidáváme nový bod programu ehm, sdělení komise týkající se národní pohromy v autonomním eh, regionu Madeira a hlasovat se o tom bude rovněž v březnu. Ve čtvrtek tam máme tři body, jež pozměňují program. Ohledně zprávy paní poslankyně Patran, Patral Neves týkající se společné politiky rybolovu dáváme radě pětiminutovou řečnickou dobu. Druhá změna. Po zprávě paní poslankyně Patral Neves přidáváme další bod programu sdělení komise týkající se bezpečnosti na železničích a signalizačního zařízení, nebude tam žádné usnesení. A třetí změna, hlasování začne v 11 hodin 30 minut zítra, ve čtvrtek v 11.30. Zahajíme hlasování. A ještě ke čtvrtku, ohledně čtvrtku. Skupina socialistů a demokratů žádá, aby se hlasovalo o zprávě pana poslance Léne týkající se ho účetních závěrek některých typů mikro společností bylo odloženo. V souvislosti s touto žádostí bych se obrátil na pana předsedu Šulce, aby se k tomu vyjádřil. Prosím. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Präsident, meine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 Rozumíte mi? Rozumí mi o kolega Čičestr? Výborně. Naše politická skupina dnes dopoledne vedla velice intenzivní diskuzi o zprávě Léne. A nepodařilo se nám dosáhnout konce diskuze, to se někdy v politických skupinách stává. Ale my bychom chtěli požádat, abychom mohli do března ještě jednou popřemýšlet o tom, jakým směrem se vydáme jako sociální demokraté. Máme zde různé přístupy v naší politické skupině. Já bych byl vděčný, pokud bychom mohli provést rozpravu, ale bylo by dobré, abychom odložili hlasování až na březnovou plenárku to by dalo trochu čase, času mé politické skupině i ostatním politickým skupinám, abychom o tom mohli nadále diskutovat a přemýšlet. Panu převodní... Děkuji panu předsedovi. A nyní bych se rád dotázal, zda by se někdo chtěl vyjádřit na podporu eh, tohoto návrhu. Je tady někdo, kdo by eh, jej rád podpořil? Prosím, pan, pan Léne. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mně se líbí, že se sociální demokraté takto intenzivně zabývají mou zprávou, ale rád bych konstatoval, že v, úno, v prosinci roku 2008 jsme se téměř jednomyslně rozhodli a souhlasili s tím, abychom přesně takový návrh, na němž nyní jednáme, abychom jej předložili a parlament se musí sám přece držet na to, na čem se dohodl a co už celá léta hlásí, že je jeho vůle. My samozřejmě přirozeně chápeme, když máme návrh nějakého legislativního aktu, tak máme otevřené otázky, musíme se nějak rozhodovat, musíme v právním výboru jednat a tento kompromis chci zcela výzdajně e, jednoznačně říci, už dozrál k hlasování, k rozhodování a jsou kruhy, jež mu věří a já bych je rád rozšířil. Pokud pan kolega Schulz by chtěl rozšířit řady těch, jež jej podpoří, tak bych pak proti odložení na březen nic neměl. Takže já osobně teď nemluvím za frakci, která se rozhodla přesně naopak, ale myslím si, že bychom mohli socialistům dát možnost, aby sami prozřeli na oči, aby byli schopni pochopit, že chceme ulehčit malým středním podnikům situaci a e, zjednodušit e, administrativu. Chtěl by někdo mluvit proti tomuto návrhu? Prosím. Prosím. Voorzitter, ik dank eh, collega Lene voor wat hij net gezegd heeft. Já mnohokrát děkuji panu Lénovi za to, co řekl. Zároveň bych ale chtěl požádat, aby za těchto okolností byly předkládány pozměňovací návrhy a aby také mohla proběhnout rozprava. Tedy advocem pane předsedy, eh, pana předsedy Šulce. Pane předsedo, ještě jednou opakuji to, co jsem řekl. My jsme v každém případě pro rozpravu. My chceme jenom, aby došlo k odložení hlasování. Musím na tomto místě ale jednu věc dodat. Já chápu to, co si přeje pan kolega Léne, ale v naší politické skupině panuje demokracie. Já vám nemohu zaručit žádný výsledek. Děkuji. Děkuji za vypovědi. Děkuji všem, kteří se vyjádřili. Kdo je pro přijetí návrhu, jež zde přihlásili socialisté a demokraté, prosím, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tedy tento návrh byl přijat. V souvislosti s tím se hlasování ohledně zprávy Léne týkající se výroční zprávy určitých typů e, eh, mikrosubjektů eh, přesunulo na později. Nevidím žádné další připomínky, tímto tedy schvalujeme pořád jednání nynějšího zasedání. Další se hlásí pan Svoboda, prosím. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. V posledních dvou letech, nebo v posledních, v posledních dvou dnech, nebo v posledních dnech došlo k důležitým rozhodnutím. Především ve Spojených státech ve Washingtonu byl jmenován vyslanec a také zvláštní vyslanec do Afghánistána. Afghánistánu obě nominace jsou sporné. Já nechci zacházet do detailů, ale chtěl bych požádat, aby obě osoby předtím, než nastoupí do svého úřadu, měli by jít do výboru pro zahraniční záležitosti, abychom tam mohli diskutovat. A já doufám, že to předseda komise i předseda rady podpoří s podporou pana předsedy parlamentu. Děkuji vám. Děkuji a vezmu v potaz váš návrh. No. Děkuji bardzo. Kolejným... Děkuji. Další bod našeho jednání jsou prohlášení Evropské rady a komise Evropská unie 2020. Další jednání po neformálním zasedání Evropské rady dne 11. února 2010. Opatření tedy v návaznosti. A jako první se vyjádří předseda Evropské rady pan Herman van Rompuy. Já bych ještě vám rád řekl, že to bude poprvé, co se pan předseda zde ujme slova. Jeho první řeč na půdě Evropského parlamentu na plenárním zasedání, tedy chceme chceme zde eh, poznamenat, že souhlasíme i s tím, pokud bude mírně delší než obvykle protože chceme umožnit panu předsedovi, aby se vyjádřil i k jiným záležitostem, i institucionálního rádu, protože